situaci na Sri Lance. Nejprve opět udělíme slovo autorům, jako první kolega Schlitter. ordförande. Det är inte ofta vi kan stå här i kammaren och glädjas över att ett krig... Děkuji vám, pane předsedo. Ne tak často se stává, že by se člověk zde mohl postavit a říci, že je rád, že skončila nějaká válka. Nicméně v roce 2009 na Sri Lance válka skončila. V roce 2010 se pak zřídila zvláštní komise a probíhaly další kroky a začalo eh, odminovávání sri lanského území. V srpnu začala pracovat eh, vyšetřovací komise, která řešila případy zmizení lidí a v severních provinciích proběhly volby. To jsou všechno pozitivní kroky, ale bohužel Eh, opět zde máme na horizontu určitá tmavá oblaka, protože eh, zároveň zde opět vidíme vznik konfliktů, jako sexuální násilí, ohrožování eh, členů nezávislé justice. A pak je zde celá ta otevřená problematika válečných vdov, které jsou v skutečně hrozivé situaci. Sri Lanka eh, se proto těmito problémy musí začít okamžitě zabývat, to je naprosto rozhodující. Bude potřeba vytvořit komisi, která zajistí, aby ti, kteří páchali válečné zločiny na obou stranách konfliktu, byli postaveni před soud a aby všichni došli spravedlnosti. Organizace spojených národů na toto téma předkládá zprávu. To je také velice důležité, Jinak by eh, Evropská unie byla jediným orgánem, který toto šetří. Je potřeba lidi odpovědné za válečné zločiny přivést spravedlnosti. Eh, pokud jste obětem nějak, oběti nějakého válečného zločinu, snáze se zapomíná, snáze se odpouští, pokud jste našli spravedlnost. Doufejme, že Sri Lanka spěje k lepší budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Šlitere. Paní Gomeš má jednu minutu. O Parlamento Europeu já adotou várias resoluções sobre a situação no Sri Lanka, apontando problemas. Parlament již schválil řadu usnesení o Sri Lance, poukazujíc na problémy s usmířením. Byla jsem tam v roce 2011 spolu s delegací naší skupiny a tehdy panovaly velké pochybnosti, ale existovala také naděje, že Komise pro usmíření vlády bude vyšetřovat eh, porušování lidských práv během války, zejména na jejím konci, a že to přinese ovoce. Ale nyní jsme dospěli k závěru, že to se prostě neděje. Mezinárodní požadavky pro nezávislost této komise neexistuje. Existuje beztrestnost osob, které spáchaly hrůzné činy, zejména na konci občanské války. Místo toho, aby se naslouchal mezinárodním orgánům, vláda eh, obvinuje z pomluvy kritiky a eh, není schopna zajistit základní demokratické svobody na Sri Proto zaznívají hlasy, aby byly podpořeny požadavky Nady Pillay, Vysoké komisařky OSN, a aby Rada pro lidská práva OSN vytvořila mezinárodní soud, který by provedl hlubokou studii situace na Střílance. Usmíření na Střílance se musí opírat o spravedlnost a bez toho nedojde k míru. Děkuji, kolega Van Orden má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Rád bych ze všeho nejdříve poděkoval panu eh, Lískovi, že mě nechá eh, mluvit dřív. Eh. Zejména v tamilské diaspoře jsou stále skupiny, které se nesrovnaly s poražením té brutální teroristické organizace LTTT, která eh, mohla za 30 let mizérie zejména mezi severosidlanskými Tamily. Nicméně teď máme možnost podívat se do budoucna, překonat chyby minulosti a zajistit, aby se neopakovaly. Je možnost znovu postavit sidlanskou ekonomiku na nohy a vytvořit eh, budoucnost prosperity a bezpečí pro všechny obyvatele Sri Lanky bez ohledu na jejich etnický původ nebo náboženství. Je potřeba pochválit eh, Sri Lankskou vládu za ty kroky, které už udělala, ale zbývalých ještě hodně. Tento týden vzpomínáme Nelsona Mandely, který dosáhl hrdinství, protože po 27 letech ve vězení eh, z něj vyšel s poselstvím míru na rtech, které pak změnil na realitu. Eh, samozřejmě my tak to kázat nebudeme, ale já bych rád, aby Sri Lanka udělala tento krok navíc, aby dosáhla smíření s nepřátelskými Tamily a rád bych, aby i řečník přerušen. Děkuji vám, pane Van Ordene. Jako další kolega Marfy minuta a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Nemůžeme akceptovat eh, řadu pravice v tomto parlamentu, která chce obvinit Tamily za ten trvající konflikt a porušování lidských práv na Sri Lance. Je e, správně, že jsou zpět v hledáčku světa lidskoprávní skupiny, správně upozorňovali na tyto problémy a to proto, že šéfové vlád jako Cameron a ostatní jsou připraveni podívat se někam jinam, jenom aby posílili své vlastní hospodářské zájmy. Ehm, už více než před čtyřmi lety skončila brutální a krvavá občanská válka. Je to víc než čtyři roky od té genocidy až 70 tisíc Tamilů na konci této války, ale stále zatím nemáme žádné důvěryhodné, transparentní a plné vyšetřování válečné, válečných zločinů srilanské vlády. Beztrestnost je zkrátka na pořadu dne, zejména pokud je o vládní a vojenské vysoké úředníky a důstojníky. E, přístup mezinárodního společenství je zkrátka zabílit a zatemnit vše, co je možné a pokud možno neimplementovat žádná jiná opatření. E, mezinárodní soud měl proběhnout už mezi mnoha lety. Je potřeba, aby jsme eh, dodrželi svou zodpovědnost vůči všem obětem. Tamilové už se zklamali v OSN a tím pádem nemohou spolehat na mezinárodní společenství, že jim přinese mír nebo spravedlnost. Je potřeba, aby oni se organizovali sami eh, ve své touze po spravedlnosti ve skupinách, jako je Tamil Solidarity. Děkuji, pane Murphy. Umožníte otázku pana Devy? Ano, pane Devo. Uh, eh, děkuji vám, pane Murphy, to je od vás laskavé. Pane předsedo, chci se zeptat pana Murphyho, který říká některé věci jako expert na eh, srí Lanku, aby mi řekl toto, kolik Tamilů je na srí Lance, kolik jich žije na jihu a kolik jich žije na severu. A jaké je eh, tamilské obyvatelstvo colomba hlavního města? Děkuji, pane Devo, pane Murphy. Já vám moc krát děkuji za tuto otázku. Já sám se nepovažuji za experta na Sri Lanku. Samozřejmě podobně jako vy, já bych chtěl mít možnost navštívit Sri Lanku. Žádal jsem opakovaně o výzum, ale vzhledem k mým kritikám eh, mě vláda vizum nedala konkrétní čísla. Nemohu vás informovat o přesných počtech Tamilů. Na severu ani na jihu v Kolombu je mnoho tamilských občanů, ale i tam trpí diskriminací. A já neustále říkám, že já jsem pro neutuchající boj Tamilu a sinhals, sinhalských občanů za boj za svobodu. Pane kolego, říká pan předseda, eh, vyřešte si to bilaterálně, tady nemáte prostor pro soukromý rozhovor. Pan Benjen má slovo. Uh, thank you, thank you, chair. Děkuji, pane předsedající od konce tohoto konfliktu mezi sílanskou vládou a LTTE, tady studujeme tuto otázku, jsou tady stále ještě také námitky skupin, které bojují za lidská práva, že dochází k beztrestnosti v některých případech. Usnesení, které tady dnes máme, je vyvážené a také uznává pokroku, kterého bylo dosaženo také v otázce odminování a v úspěšných provinčních volbách na severu ostrova. Eh, lidé ze Sri Lanky si ovšem zaslouží vědět, co se vlastně stalo, jaké to bylo, co se odehrávalo během občanské války. Nezávislé šetření násilí, eh, které probíhalo z obou stran, a já to zdůrazňuji, z obou stran v tomto konfliktu, je potřebné, naléhavě potřebné. A my eh, apelujeme na Sri Lanskou vládu, aby požádala o takové nezávislé šetření a to co nejrychleji. Jestliže srýlanská vláda takové šetření nezahájí do března 2014, pak má spoj, mají spojené národy oprávněné právo provést vyšetřování ve vlastní režii. Je tedy třeba, aby zástupce OSN jednal v tomto duchu se sílanskou vládou a prezident Rajapaksa má vytvořit takové vyšetřovací komisi, po které voláme, e, aby sledovali otázky zmizelých osob a podobně. A jen tak bude možné ukončit proces smíření. Děkuji vám, pane Benjone. Umožníte otázku pana Leinena? Umožníte otázku pana Leinena? Pane Leinene. Tady jsem, pane kolego, tady, ano. Po 30 letech občanské války eh, se na Sri Lance objevilo mnoho problémů. Sice se zlepšují, ale ne dost. A vy teď hovoříte o vyváženém usnesení a chcete celkové vyšetřování do března 2014. To jsou tři měsíce. Máte skutečně pocit, že je to realistické stanovovat takováto ultimáta? a ne, jak jste sám řekl, aby to přišlo v plavou chvíli, zkrátka jenom říkat březen 2014, to je zcela nerealistické. Souhlasil byste se mnou? Ano, já bych souhlasil, že je nerealistické to dokončit do března 2014, ale my jenom chceme, aby to šetření začalo. Víte? Eh, ono to načasování se týká konec konců také zasedání OSN v březnu 2014. My pouze chceme, aby tento proces začal do března 2014. A tento proces zahajování v podstatě spočívá jenom v tom, že prezident vyšle oznámení a vyzve po eh, vytvoření vyšetřovacího týmu, což je, myslím, zcela na místě. Děkuji. Děkuji vám, pane Benjone. Jako poslední autor pan Lisek. <clears throat> Děkuji bardzo, pane předsedající, pane komisařu, koleżanki i koledzy. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové my eh, tady diskutujeme o situaci na Sri Lance. Opět, ehm, jak všichni víme, tato země eh, prošla strašlivým utrpením, eh, občanská válka, zločiny, mučení, vraždění, ehm, vysídlování obyvatel. Mohli bychom mít dlouhý seznam všech těch zločinů, ke kterým tam došlo. A Eh, teď konečně máme čtyři roky míru. Jak můžeme pomoci Sri Lance a obnovit strukturu státu? Členské země EU a konkrétně Spojené království, které má dlouhou historii spolupráce se Sri Lankou, by měly pomoci eh, Sri Lance přenést určité know-how ukázat, jak mohou být struktury státu obnoveny. A doufáme, že tato země bude se rozvíjet úspěšně v míru a že jednotlivé komunity budou moci e, žít v míru. Ale jistě potřebujeme také vyšetření toho, co se stalo a já doufám, že Sri Lanka toto bude schopna vyřešit. Děkuji vám. Pane Lišek. Tím jsou tedy vyčerpáni autoři. Teď za frakce jako první pan poslat máte jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Na Sri Lance se jedná o etnický konflikt, který vyvstal z postkoloniální situace. My jako Evropská unie teď nesmíme udělat tu chybu, kterou udělali dříve koloniální mocnosti. Je potřeba, abychom z toho příměří nebo z té neválky, která tam teď je, dospěli ke skutečnému míru. A skutečný mír může existovat pouze na základě spravedlnosti a rovnoprávnosti. A pouze tehdy, pokud bude panovat vnitřní mír. A proto zajedno je potřeba zajistit práva menšin, a je nutné zajistit i vnitřní vyrovno, vy, vyrovnání a pravdu. A upřímně řečeno, zcela bez iluzí říkám, že něco se zlepšit může, ale je potřeba zajistit, aby zde nenastala situace jako na e, Balkáně v nedávné minulosti. Je potřeba formulovat kompromisy, které uspokojí obě strany a i většina společnosti to musí uznat. Děkuji, pane poslute. Paní Geringer den Ornberg má jednu minutu. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Eh, Sri Lanka jako hostilská země samitu eh, britského společenství národu bylo kritizováno za to, že nebyly pohnány k odpovědnosti pachatelé zločinů během eh, občanské války která trvá 26 let. 6 tisíc lidí je nezvěstných a tisíce lidí zahynuli a my si vážíme úsilí o normalizaci života na severu Sri Lanky, aby se postupně uzavíraly uprchlické tábory a oblasti, které byly vyčištěny od nášlapných min, byly opět eh, osídleny. A je třeba vyšetřit všechny eh, zločiny před koncem občanské války v roce 2009. A Není jednoduché vyrovnat účty po válce, která trvá čtvrtstoletí, ale přesto je třeba usmíření a demokracie. Děkuji vám, paní Gergen Ornberg. Pan Bělan má jednu minutu. Děkuji bardzo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Srdánští občané trpěli řadu let eh, teroru od eh, tamilských tigrů. A v posledních fázích konfliktu podle zprávy OSN i armáda páchala zločiny. Obě strany se dopouštěly krvavého násilí a je třeba udělat maximum pro to, aby došlo k smíření občanů různých etnických skupin. Vyzývám vládu, aby pokračovala v krocích, které vyřeší politické, ekonomické a sociální problémy. Základem je decentralizace díky níž budou tyto skupiny ovládat místní zprávu v rámci jednotného státu. Je také nezbytné vyjasnit a vyřešit problém zločinů, zahájit nezávislé vyšetření a potrestat vyníky. Závažné problémy v oblasti lidských práv jsou umocňovány případy zmizení a kriminalitou. Věřím v pomoc EU při budování demokracie na Sidance. Děkuji, pane Bělané. Na minutu má slovo paní Veržat. Merci. Děkuji. Toto usnesení není na úrovni toho, co se děje ve Sri Lance. Abychom se přesvědčili, stačí si přečíst zprávu OSN pro lidská práva. Komisař například řekl eh, minulý rok, že eh, vlastně se eh, režim v této zemi vyvíjí stále autoritativněji. Je tady nové zhoršení represe v této zemi. Dotýká se to především Tamilů. Vzhledem k této situaci, jak připustit, že ti, kteří hledají útočiště v Evropě, jsou znovu posíláni zpět do Kolomba a riskují život? Mám na mysli případ jednoho 30-letého muže který je zde ve Štrasburku uprchlíkem a který je odeslán zpět do Sri Lanky, poté co mu bylo odepřeno eh, právo na azyl. O šest měsíců později je mrtev, je zastřelen více eh, kulkami. Jeho, jeho strýc byl mučen, ale ani to nestačilo přesvědčit orgány. To je strašné. Měli bychom se mobilizovat, aby takové věci, taková dramata se nezopakovala. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní Verža. Dovolíte otázku pana Devy? Prosím, pane Devo. Bez mikrofonu. Eh, je si paní Veržiat, pane předsedo, vědoma, že Kolumbo, hlavní město Sri Lanky, kde já jsem se mimochodem narodil, je menšinové město, kde 64% populace hovoří tamilsky a ne sengalesky. O čem to pro boha mluví? Paní kolegyně. Promiňte, ale já nevidím, v čem je problém. Ta otázka nezní, kdo mluví tamilsky a kdo sinhalsky. Otázka zní, zda dochází k porušování lidských práv a zprávy v nevládních organizací jsou jasné, situace se zhoršuje. Eh, no, eh, je tady snaha o smíření, ale ta, to období je jakoby už za námi. Teď si je třeba se dívat jinak na tyto věci, tak jak to žádá OSN a my to podporujeme. Eh, tak jak to žádá komisařka pro lidská práva OSN. Děkuji, paní Veržia. Pan Obermeier, máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Za 26 let eh, trvající občanské války došlo k vážným porušováním lidský, lidských práv, a to na obou stranách konfliktu. Od roku 2009 má být situace opět stabilní, ale de facto ehm, a de facto vláda tamilských separatistů je na konci. A teď je potřeba eh, vyšetřovat eh, ty, ta porušení lidských práv. Je to celkem 30 tisíc osob, mezi nimi žurnalisté, kteří byli zavražděni anebo zmizeli. A pak hovoříme o tisících obyvatel severu, kteří museli opustit své domovy a nemohou se vrátit. Samozřejmě Evropská unie musí trvat na tom, aby místní vláda toto všechno vyšetřila a objasnila případy porušování lidských práv. Samozřejmě eh, je mnohem snazší mlátit pěstí do stolu, když proti vám sedí malá Sri Lanka, než když proti vám sedí velká Čína. Eh, nicméně je potřeba, abychom si mohli udělat eh, pravdivý obrázek o stávající situaci v terénu. Děkuji. Děkujeme, pane Obermajere. Pan Deva má dvě minuty. Uh, pane předsedo, děkuji vám. Já samozřejmě mám tady určitý zájem. Já jsem se na Sri Lance narodil a můj dědeček byl senátorem a byl zakládajícím členem hlavní opoziční strany. Je tedy patetické, že tady po 30 let teroristické eh, činy stály tolik eh, lidských životů. Na to se tady zapomíná. A mm, objevují se tady mezinárodní soudy o tom, jak skončila válka. Po 30 let eh, eh, tady byli lidé, kteří hájili eh, právní stát oproti těm, kdo takový právní stát nehájili a terorizovali obyvatelstvo. Sri Lanka je unitární stát starý eh, přes 2000 let. Eh, čtyřáctkrát eh, tam došlo k invazi k, eh, z indického subkontinentu a 14krát eh, se tam opět vrátil starý vládce. Sri Lanka je také nejvíce evropaizovaný stát z celé Asie. Je tady eh, velká tradice, půl století evropské tradice a to také z Británie je tady země, která již v roce 1928 se stala demokratickou zemí, tedy je mnohem dříve než 19 eh, eh, členských států EU, které eh, se teď hlásí k demokracii. To je opravdu k smíchu. Ale ten smích je směšný, když si uvědomíme, že probíhá diskuse tak, jak tady probíhá v tomto parlamentu. To, že eh, k tomu datu ten či onen něco takového řekl, to má vést k nějakým sankcím, co pak jsme tady v imperiální době, to je opravdu kontraproduktivní. A jen to vede k tomu, že dnešní vláda bude ještě populárnější. Musíme usilovat o trvalý mír. Eh, vypnutý mikrofon. Děkujeme vám, pane Devo. Děkujeme. E, umožníte otázku pana Murphyho? E, umožníte otázku pana Murphyho? Uh, thanks for, uh... Eh, děkuji, že jste připustil tuto otázku. Eh, pan Deva rozlišil mezi státním a nestátním násilím. Podle vašeho názoru je přijatelné, když se stát angažuje v masakrování lidí? Eh, je přijatelné, že stát umožňuje zmizení lidí? Je, je přijatelné, že stát sankcionizuje rušení médií? Je toto rozdělení státní a nestátního násilí skutečně na místě, pane Devo? Eh, kdyby byl pan Murphy poslouchal řádně, tak by byl věděl, že jsem neomlouval státní násilí proti obráncům právního státu. Více než 30 let státní aktéři hájili právní stát a když se podíváte, jakým způsobem byla vedena tato válka celých 30 let, tak jich krmil sever a hájil populaci, která se snažila je zničit. My jsme jim posílali potraviny. Toto je terorismus malé skupiny lidí. Vůbec to nesouvisí s tamilskou populací. Řečník přerušen. Děkujeme, pane Devo. Dostáváme se k proceduře Catch the Eye. Vzhledem k tomu, že už máme velké spoždění, omlouvám se, ale dám opět slovo jenom několika málo řečníkům a to těm, kteří zatím nehovořili. Pan Skinner má slovo. Já se zkusím tolik nekřičet bombasticky, nebudu se snažit obvinovat všechny kolem. Když dovolíte, eh, řekněme snad, že toto usnesení je důležité stejně jako přichází v pravý čas. Postup na Sri Lance je velmi pomalý a v mnoha oblastech nám zbývá ještě mnoho kroků, abychom pro tento režim zajistili řádnou reputaci, co se týče obvinění z porušování lidských práv, jak v minulosti, tak v současnosti. Podívejme se na, eh, na, vypi, na dílo Navy Pilajové z OSN a vidíme jasně, že eh, je zde celá řada otázek, například vraždy Eh, různých humanitárních pracovníků a mnohé další věci. Samozřejmě nejde jenom o Sri Lanku, jde o to, že OSN a mezinárodní společenství si musí samo odpovědět na otázky a zjistit, jak se věci skutečně mají. A pokud nebudeme mít tlak jak zvnějšku, tak zevnitř, asi však ničeho nedosáhneme. Děkuji. Děkuji vám, pane Skinnere. E, jako další kolega Repo. Pane předsedo, velmi si vážím zkušeností pana Devy. A pokud jsem to správně pochopil, tak problémy Sri Lanky pramení eh, z období občanské války, která skončila v roce 2009. Jde o hrůzné násilí, kdy zahynuli desítky tisíc civilistů a také se přepravali nemocnice a podobně zvláštní zpravodaj OSN, který navštívil Sri Lanku, eh, učinil prohlášení a je třeba to brát vážně. Měli bychom být velmi aktivní, pokud jde o usmíření v této zemi. Nezapomínejme na válečné zločiny a beztrestnost nesmí existovat. Slyšeli jsme příběhy o tom, hovoří obyvatelé Sri Lanky. A jde o dialog s mezinárodním společenstvím, ale jsem velmi znepokojen informacemi, že mešity a chrámy byly napadnuty a je třeba zachovat svobodu vyznání. Děkujeme, pane Repo. Tím jsme uzavřeli proceduru Catch the Eye. Na závěr má slovo pan komisar Čološ. Merci. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslanky, vážení poslanci, my vítáme eh, schválení usnesení o situaci lidských práv, demokracii a stav práv na Sri Lance. Jak bylo uvedeno v usnesení, Evropská unie také uznává, že Sri Lanka s pomocí mezinárodních investorů eh, provedla závažná zlepšení, eh, pokud jde o odminování, navrácení přemístěných osob a obnovy infrastruktury. Také vítáme eh, první volby provinční rady severní provincie a věříme, že dojde k efektivní spolupráci eh, samozprávy severní provincie a centrální vlády. Ale přetrvávají některé další výzvy, zejména co se týče ochrany lidských práv, občanských a náboženských svobod, vyslosti justice a právního státu. Zajistit plnou odpovědnost za minulé zločiny je zásadní pro skutečné usmíření v situaci postkonfliktní. V tomto směru podporujeme syrianskou vládu, aby podnikla další kroky, aby byly realizovány body usnesení z vlastního usnesení o usmíření a aby došlo k vyšetření porušení mezinárodního práva. Podobné výzvy zazněly z úst dalších mezinárodních partnerů a pokrok bude vyhodnocen před Radou pro lidská práva v březnu 2014. Evropská unie bude velmi bedlivě tento proces sledovat. A v tomto směru jsme zaznamenali vytvoření vyšetřovací komise o zmizeních a spuštění národní vyšetřování o porušování lidských práv na Sri Lance. Vítáme návštěvu Vysokého komisaře pro lidská práva OSN a zvláštního zpravodaje OSN o právech přemístěných osob. Vyzýváme srilanskou vládu, aby vyslala nová pozvání, aby usnadila návštěvy dalších eh, držitelů zvláštních mandátů OSN, včetně pracovní skupiny o nucených a nedobrovolných zmizeních. Nadále vyzýváme stránku, aby se pustila do dialogu s EU a dalšími mezinárodními partnery, které přinesou pomoc v rámci splnění těžkých úkolů, které jsou před Sri Lankou. Evropská unie je připravena nabídnout svou podporu sudánské vládě, aby pomohla překonat tyto výzvy s cílem vybudovat lepší budoucnost, která bude pozitivní pro všechny Srilančany. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Čološi. K závěru rozpravy bylo předloženo šest návrhů usnesení. Tím je rozprava ukončena. A budeme hlasovat, kolegové. Začneme usnesením k situaci v Středoafrické republice. Je zde návrh pěti frakcí. Návrh jedna, kdo je pro?